Schůze je zahájena. Dobrý den všem. Začneme oznámením. Paní Jane Collins odchází ze skupiny ENF a vstupuje do skupiny EFDD od 17. dubna 2019. A potom ještě jedna změna. Poslankyně Elizabeta Gardini odchází z skupiny EPP a vstupuje do skupiny EKR od 17. dubna 2019. A nyní můžeme eh, zahájit projednávání pořadu dne. První je zpráva Balaš z koordinace systému sociálního zabezpečení. A slovo má pan zpravodaj na čtyři minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2016 eh, v prosinci došlo k revizi příslušného nařízení koordinace systému sociálního zabezpečení. Minimálně eh, tehdy to komise navrhla a dnes tedy vznikla potřeba eh, zlepšit situaci, která se týká svobody pohybu pracovníků v Evropské unii. A to proto, že dochází k následujícímu paradoxu a sice, že máme vnitřní trh, který umožňuje volný pohyb eh, zboží, ale sociální systémy, které se od sebe velmi liší, potom vedou k tomu, že ta eh, ochrana pracovníků, přenositelnost jejich nároků, to všechno je eh, předmětem této revize my jsme více než rok tady v parlamentu na té reformě pracovali a myslím, že jsme dospěli ke třema výrazným změnám, zlepšením. Jednak je potřeba eh, posílit eh, platné právo a určování toho, co je platné právo v případě nějakého mobilního pracovníka, který eh, pracuje jinde než ve svém domovském členském státě. A potom je to základní otázka, sice zajistit, aby Eh, pracovník náležel k určitému systému sociálního zabezpečení, ze kterého potom vzniká ten jeho nárok. A my jsme navrhli, aby to určující eh, kritérium byly tři měsíce práce eh, v dané zemi, abychom zajistili, že tento pracovník bude mít nárok na sociální zabezpečení z určitého systému a jde samozřejmě také, aby došlo ke zneuži- eh, nedocházelo ke zneužívání a podvodům. Další eh, výrazné zlepšení je předběžná notifikace podniku, který vysílá pracovníku do jiné země. To je dnes naprosto zásadní, protože my víme, že velká část pracovníků, kteří jsou vysíláni jinam, tam nejsou ani známy, nebo se o nich neví, protože eh, Eh, národní legislativa umožňuje, že pokud je to kratší než určitá lůta, tak nepotřebují ani mít sebou nějaký, nějaké dokumenty, doklady, nikdo to nekontroluje a to je tedy velmi eh, výrazné ohrožení jejich bezpečnosti, jejich eh, důstojných životních podmínek a proto by měl vždy od začátku být znám ten systém sociálního zabezpečení, když pracuji jinde. Potom jde o spolupráci mezi státy, to také chtěl zlepšit parlament. Eh, je to trochu originální, protože tady vznikají závazky pro členské státy předložením kauce, ale eh, také se nám podařilo flexibilně ten systém mobility pracovníků, kteří pracují jinde než eh, doma. Potom jde o to, aby bylo možné vyvážet Eh, eh, sociální dávky. Eh, tu minimální lhutu jsme stanovili na 6 měsíců, dosud to byly pouze 3 měsíce. A to bude výhodné například pro ty, kteří pracují v pohraničních regionech a zlepší to jejich sociální zabezpečení. To je velký pokrok. A ještě bych chtěl říct jednu důležitou věc, určenou především pravici, ale nejenom. Nevěřte tomu, že tím, že omezováním populismu a nacionalismu můžete na to správně zareagovat. Je tady určitý paradox, že někteří nacionalisté jsou eh, v těchto věcech, které jsou totálně zabezpečení, moudřejší než vy, takže eh, zanechte ty neustálé parlamentní obstrukce, nechte proběhnout tuto debatu, nechte o tom hlasovat, protože je důležité, aby parlament měl silnou pozici pro eh, příští volební období. Pojďme o tom hlasovat v prvním čtení. A e, do budoucnosti bych chtěl ještě si paní komisařce, že děkuji za všechnu práci. Doufám, že dospějeme k dohodě tak, aby e, bylo možné i na radě e, o těchto věcech rozhodovat kvalifikovanou většinou, aby se odstranila blokovací menšina, která tady vznikla před dvěma týdny. To je velký pokrok pro evropské pracovníku, kteří budou mít právo na ochranu a e, před e, nadnárodními egoizmy. Děkuji panu zpravodajovi Balasovi a teď má slovo paní komisařka Tyson a já jí děkuji za její přítomnost tady v sále. Merci, monsieur le président. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, vážení poslanci, velice mne těší, že se mohu účastnit této rozpravy o revizi textu o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Uplynulo 15 let od poslední revize, kdy komise navrhla nový text na nezbytnou modernizaci textu. Ta je zapotřebí, abychom vyřešili nové výzvy a příležitosti v oblasti dlouhodobé péče, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky a pravidla pro uplatněnou legislativu pro vysílané pracovníky. My jsme předložili náš návrh před dvěma lety, abychom zajistili spravedlnost pro volný pohyb pracujících a občanů na interním trhu. Chci poděkovat panu Guillaume Balasovi, panu zpravodaji a mnoha poslancům, kteří se aktivně zapojili do práce na tomto textu, který byl tímto vylepšen, vylepšil podmínky pro naše pracující Eh, což ostatně o nás podnikatele i pracující očekávají. Takže k čemu došlo? Vyjasnili se určité definice pro dlouhodobé péči, je tu více příležitostí pro hledání práce v zahraničí. To jsou jen některé příklady o tom, jak ta eh, moderni- zmodernizovaná harmonizace vylepší každodenní život. To ostatně nám leželo vždy na srdci a koordinace systému sociálního zabezpečení potřebuje jasná a dostupná pravidla to je totiž jediný způsob, jak i nadále můžeme podporovat náš vnitřní trh. A navíc pravidla by měla být rovná pro všechny, neměla by být přínosná jen pro určitou kategorii osob na úkor druhých. Musí to být v zájmu všech, nezávisle na členském státu původu i na přijímacím státě. Ano, máme tu mobilní pracující, kteří se přesouvají do jiných eh, zemí za prací a musí to být prováděno za řádných podmínek. Musí být zajištěny také zájmy daňových poplatníků a musí na to být připraveny naše systémy sociálního zabezpečení. A pak a je třeba brát v potaz také možné podnikatelské příležitosti, které by z toho měly vyplývat, dále umožnit podmínky poskytování eh, kvalitních služeb přes hranice přeshraničně. No a tato spravedlnost také znamená zachovat a vylepšit i nástroje, kterými budeme bojovat proti zneužívání a podvodům. Takže na toto jsme se v našem návrhu soustředili. To byly ostatně i naše cíle, které nás vedly prostřednictvím celého jednání, interinstitucionálního jednání mezi radou, komisí a parlamentem. No a výsledky v trialogu ty nebyly potvrzeny, protože nebyla zajištěna většina mezi členskými státy. Nicméně ten kompromis, kterého jsme dosáhli, by měl být inspirací pro naši nadcházející práci. Pane předsedo, eh, vážení eh, poslanci, pane zpravodaj, stínoví zpravodajové, nyní má parlament příležitost eh, dohodnout na svém postoji v prvním čtení a tímto otevřít cestu pro další pokrok v této tak důležité věci. No a já věřím, že to bude vládnout konstruktivní duch a že využijeme a využijete této příležitosti, která půjde ve prospěch našich občanů, našich podnikatelů. Děkuji. E Děkuji paní A Nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Teď ještě nebudeme eh, přijímat modré karty za EPP, pan Šulce na minutu a půl. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, dámy a pánové, z mého pohledu je koordinace systému sociálního zabezpečení jeden z nejdůležitějších právních aktů, který opravdu Evropu eh, staví eh, do pozice průkopníka koordinace těchto systémů. Eh, bohužel ale práce na této legislativě mm, nebyla dostatečně časově zabezpečena. Já chápu, že je těžké dopracovat se výsledku před volbami, ale na trialog jsme měli příliš málo času a je vidět, že to je výsledek nedostatečně uspokojivý, než aby jej automaticky dokázala přijmout rada. I například eh, koordinační eh, pravidla pro dlouhodobou péči, výjimky pro služební cesty, tak, aby bylo možné i krátkodobě vyslat pracovníky. Jsou tam i stránky, například že by se do budoucna se musel někdo po každé odhlašovat eh, při každé cestě. Údajně to bude prosaditelné díky digitalizaci, ale vemte si, že když je někdo učitelem a jede někde se svými, někam se svými studenty, jedná se o vysíláného pracovníka či ne. Vývoz dávek, o tom se zde už hovořilo. Rovněž i to, jak se to bude řešit u přeshraničních pracovníků. Je pravda, že se e, v trialogu něco dohodlo, ale o tom se hlasovat nebude. Já se domnívám, že budeme potřebovat více času a že se tím musí zabývat nový parlament v novém volebním období a že frakce EPP rovněž přispěje k tomu, že ten výsledek bude uspokojivější. 30, e Pan Ten Děkuji. Pane předsedo, máme před sebou uspokojivý balíček. Je tam mnoho dobrého, ale i mnoho nedobrého. My eh, budeme hlasovat proti návrhu naše strana a já to vysvětlím. Mně nejde o to, že bychom byli proti vývozu dávek, spíše proti tomu, jak se to zde pojednalo. My v Nizozemsku jsme se za poslední několik let zabývali tím velkým mediálním tématem podvodů v oblasti pobírání dávek v nezaměstnanosti a zároveň zde máme situaci, že se nemůže nevyplácet dávky. Je to povinné. V praxi nám schází jak povinnost nabízet svou pracovní sílu na trhu, tak i ochota pracovat. A při vývozu dávek dochází k tomu kolotoči, ono si někdo půl roku něka, někde odpracuje, potom se přestěhuje do jiného člán státu a ty dávky si vyváží, až to nebude možné, tak to udělá znovu. Tady přece musíme uvažovat na solidaritu u těchto systémů a tento návrh to nezaručuje. Děkuji paní Stevens, minuta a půl. Voorzitter, collega's. Iedereen... pane předsedo, vážení kolegové, ano, všichni souhlasíme s jedním. Bo, sociální podvody, proti těm bychom měli bojovat, takže inspekce v pracovně sociální oblasti členských států by měly spolupracovat a měla by existovat nějaká minimální lhůta pro odpracované dny předtím, než budou moci pracující získat nárok na dávky v nezaměstnanosti. Myslím si, že je to logické, aby pracující, kteří jsou nebelgičané, měli přístup k určitým podporám až po vypršení určité lhůty. Proto bychom mohli eh, podpořit návrh Evropské komise. Ta lhůta by měla být minimálně tři měsíce. Šest měsíců by bylo ještě lepší, ale opak je také platný. Levice se tady snaží o to, aby pracovní požadavky se omezily na jeden den. To je naprostá hloupost protože toto je také proti vlastně pravidlům samotného sociálního zabezpečení. Snaží se také o to, aby se mohly vyvážet dávky při návratu do země původu. Nicméně kontroly pro takovouto aktivaci jsou vlastně nereálné, nemožné. To povede k velkým zneužíváním. Když se podíváme na statistiky, tak zaznamenáme, že mnozí lidé, kteří se navracejí do své země původu do tří měsíců, nenajdou najdou práci. Proč? Protože mají belgické dávky v nezaměstnanosti a ty jim umožní naprosto pohodlně žít v nějaké zemi východní Evropy. Je to tedy naprosto nepraktický způsob, ale neměli bychom umožňovat tyto vývozy. Paní Harkin na dvě minuty za Alde. Děkuji, pane předsedo. Jako zákonodárci je naší zodpovědností zajistit, aby když přijmeme jakoukoliv legislativu, aby to vedlo ke zlepšení současné situace. A aby abychom zajistili volný a spravedlivý pohyb pracovníků, abychom zlepšili jistotu a sociální spravedlnost a rovné podmínky pro všechny. To je naše měřítko, Valde. A proto jsme toho názoru, že původní návrh komise je seriózní eh, pokus, jak dosáhnout eh, tady zlepšení. V trialogu se projevila celá řada pozitivních prvků, které ale rada potom nepodpořila. Eh, víme, že tady do sociální dávky, zdravotnictví a také jde o přizpůsobení se rozsudkům soudního dvora. My jsme si ale, že pozměňovací návrh 13, který by mohl zahrnovat i řidiče, by způsobil noční můru v jejich eh, situaci, protože by potenciálně mohli spadat pod několik různých režimů sociálně zabezpečení. A my jsme předložili pozměňovací návrh, jak to znovu eh, vyjmout. Dále si myslíme, že by tady měla být eh, volba nebo ta možnost volby by způsobila velkou nejistotu pro členské státy a podkopalo by to sociální pakt mezi těmito pracovníky. Nejsme pro princip sčítání. V některých členských státech by to vytvořilo anomálie mezi těmi přeshraničními a těmi běžnými národními pracovníky. Pokud dojde k přijetí Eh, našich pozměňovacích návrhů, tak bychom mohli vyslovit souhlas, ale pokud ne, tak to nebude vyvážené a nebudeme s tím moci souhlasit. Ale chci ještě poděkovat panu zpravodajovi i stínovým zpravodajům za odhodlání se tím zabývat. Myslím, že eh, všichni jsme udělali pro to, co bylo možné. Děkuji paní Cimer za na dvě minuty. Dvě Minuty. Meine, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, po té, co jsem si vás poslechla, mi připadá, že část našich kolegů zatím nepochopilo základní princip a že ji ani nechce chápat. Jde o tom, že nároky, které byly získány při přestěhování do jiné země, budou uznány. A nic jiného, kdo nám tedy uh, zde tvrdí, že si můžeme někam přejet a začít něco čerpat, tak eh, popírá tento základní princip. To potom musíme přestat hovořit o sociální unii. Eh, přiznejte, že chceme sociální unii, přestaňte tady hrát nějaké říčky a jde o to, že nechceme při hlasování zde smést se stolu určité věci. Úplně ukončit debatu a nehlasovat v této legislativní pedo období nemá nic co společného s parlamentní demokracií. To, že si tady někdo chce vybírat, co se mu hodí do krámu, to je konec Evropské unie v tom původním smyslu. My chceme aby většina našich pracovníků měla právo čerpat to, k čemu je oprávněna. I při přestěhování my hlasujeme pro delší vývoz dávek, šestiměsíční. Hlasujeme pro to z toho důvodu, že tam jsou určité mezery a ty se při vysílání pracovníků tímto uzavřou. Rovněž péče bude pojednávána jednotně. Jsme ale výslovně proti tomu, co žádají konzervativci, že by se prosadila indexace přídavku na děti. Například východoevropané v Německu budou dostávat méně na dětských přídavcích, pokud jejich děti zůstanou v Polsku nebo v Maďarsku to je diskriminace vůči těm, kteří pracují stejně tvrdě, platí stejné daně a chtějí své děti doma i navštívit. My takovou indexaci eh, zamítneme. Sociální rovné zacházení. Všichni unijní občané musí zde najít zastání. Nikdo nesmí být občanem druhé mm, kvality. Um, někým horším. Co si kdo odpracoval, musí být kdekoliv uznáno. A ještě jedna věc, která se týká volného pohybu. Musíme se postarat o to, že ve všech zemích budou občané mít právo na přiznání sociálních dávek. Děkuji. Podejvěrdi. Za skupinu zelených paní Lambert na dvě a půl minuty. A prosím, dodržujte řečnickou dobu, protože musíme ještě dnes i hlasovat. Kde jste? Děkuji, pane předsedo. Když jsem vstoupil do tohoto parlamentu před eh, přibližně 20 lety, tak první legislativní zpráva, na které jsem pracovala, byla revize eh, celého systému sociálního zabezpečení. Teď to je nařízení 883. Eh, schválili jsme to v tom závěrečném týdnu tehdejšího parlamentu. A doufali jsme, že i tentokrát se povede dohodnout se s radou na poslední modernizaci, ale víme, že v té radě byly rozdílné názory. Já myslím, že tady eh, některé státy zastupují své velmi úzce vymezené národní zájmy a někteří se zase snaží tím nařízením řešit problémy, které sem nepatří. My eh, jsme se snažili zohlednit zájmy běžných občanů, protože občané to nejsou jenom pracovníci, jsou to rodinní příslušníci, studenté a tak dále. Všichni ti e, využívají systému sociálního zabezpečení v přeshraničním kontextu. E, vítali jsme také definici dlouhodobé péče, ale vycházíme z toho, že velká většina občanů a jejich zaměstnavatelů chce dodržovat tato pravidla a chce chránit své nároky ze sociálního zabezpečení, takže si myslíme, že Eh, by uvítali jasná pravidla s určitou flexibilitou, které, která eh, bude reflektovat eh, běžný život a také si myslíme, že je důležité, aby administrativa systém byla jednoduchá a rychlá, spíše než aby to vytvářelo překážky, které by vedly k přílišným rizikům. My podporujeme právu z přijatou výboru. Jediný pozměňovací návrh, který my bychom chtěli Eh, zavést je návrh 97. Byli bychom rádi, kdyby se to vypočítávalo na základě tří měsíců, aby tě lidé nemuseli eh, to hlásit eh, několikrát různým systémům. Co se týče dalších pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak my nepodporujeme indexaci rodinných dávek. Myslíme si, že Přeshraniční pracovník má nárok na stejné zacházení a takové opatření není také nákladově efektivní. Možná, že některé vlády eh, mají pocit, že to pro ně je politicky výhodné. A my doufáme, že tato zpráva zlepší dohled pro členské státy, no, možnosti dohledu pro členské státy mohou vždycky přijmout bilaterální opatření, pokud to bude nezbytné. Myslím, že to je smysluplnější, než, se, než se to snažit všechno vyřešit tímto nařízením. Myslíme si tedy, že výbor Hmm. přijal eh, velmi dobrý základ a ten by mohl posloužit i příště zvolenému parlamentu. Pan Šulce. Je tady pan Šulce? Kde je? Proč se hlásíte o slovo? Pane předsedající já eh, pouze bych ještě měl organizační připomínku. Přišel jste o deset minut pozdě, začali jsme o deset minut tedy později, nemůžeme tedy používat eh, modré karty a já jsem se chtěl paní Cimer zeptat, co myslí těmi triky. To nejsou žádné triky ani hříčky, když chceme při, e, navrhnout určitý postup, ale bohužel jste mi tu modrou kartu nepovolil. No, no, no. Nepochopil jsem přesně, o co vám jde. A teď e, jménem skupiny FDD pan Coburn na tři minuty a půl. Je tady nebo není? Pokud ne, tak přejdeme ke skupině e NF a je tady paní Melan snad. Děkuji, pane předsedo. Co se tohoto textu týče, naše skupina o tom dlouze přemýšlela, protože víme, že to je legislativa, která umožňuje volný pohyb pracovníků a měla by usnadnit spolupráci členských států, což my také upřednostňujeme. Tento text přináší určitá zlepšení podle nás, zejména e, zabezpečení pro přeshraniční pracovníky nebo pro ty, kteří pracují v jiných zemích. A samozřejmě i to absolutní dogma toho státu, kde se platí ty odvody by mělo eh, přestat. Ale máme také určité politování nad eh, některými změnami, například určení dlouhodobé péče. Ve Francii je to 70 rozpočtu na sociální zabezpečení a předpokládám, že v jiných zemích to tak bude. Potom je tady také ta, nebo se tady ztratila ta povinnost eh, trvalého bydliště, že je to ponecháno na judikatuře, aby se to vyložilo. A potom, a tady se chci obrátit směrem k pravici, neměli jsme možnost eh, si vyjasnit další otázky a podle mě to je ten hlavní důvod, proč trialog nedospěl k žádnému závěru. A jde tady také o ten systém předběžného souhlasu. Z těchto důvodů bychom eh, chtěli, aby ten text prošel, abychom zabránili možným podvodům, protože bude nezbytné, aby tady byl systém vydávání předběžného souhlasu. Děkuji. Pan Sošněrč má slovo na jednu minutu. Každá situace, v které Každá situace, za níž se jedním lidem peníze berou, aby se tyto peníze dali jiným a zabavuje se těm, kteří pracují, eh, tak je to nemorální a hloupé a nyní se snažíme nastolit solidaritu v této hlouposti když se dí, podíváte, kolik podrobností tam chceme mít nadefinovat, eh, když například chcete definovat, co je služební cesta, tak je to tady všechno absurdní. Eh, nechcete přece poškodit volný pohyb, když najednou chcete nastolovat kontroly a omezovat délku služební cesty a pak ještě i právo na eh, sociální dávky. To se přece může zabavit. Když hovoříte o tom, že se zde podvádí, tak nejlepší řešení je nic nevyplácet. Když se pouštíte do do kontroverzního projektu a zároveň víte, že už sem lezete na nervy, že vás všichni mají dost a zároveň se neustále odvoláváte na demokracii, ale nikdo ty vaše socialistické experimenty už nechce. To i grupy Děkuji, to byli zástupci politických skupin i zaneřazené a teď jednotliví řečníci, pan Káza na minutu a půl. Grazie, prezidente. Eh, Děkuji, pane předsedo tato legislativa bude mít dopad na všechny členské státy a také na svobodu pohybu pracujících v EU. Navržené pozměňovací návrhy jsou rozsáhlé a řeší opatření týkající se nezaměstnanosti, dlouhodobé péče, přístup eh, k podpoře pro ekonomicky neaktivní obyvatele a pro vysílené pracovníky. Nicméně, když se zaměříme na ta různorodá hlediska, vedou nás k určitým pochybnostem, zda můžeme dosáhnout nějaké dohody a dosáhnout cílu nedostatek řádných ustanovení v podstatě ohrožuje tu možnost vylepšení textu a z toho důvodu je i ta nedostatečná většina na úrovni rady. Proto nesmíme dopouštět, se dopouštět chyb. Jakékoliv změny v legislativě by měly vést k vylepšení života občanů a nevytvářet překážky pro každodenní život občanů. Stejně tak pro zaměstnavatele i osoby samostatně vydělečně činné. Já si uvědomuji, kolik je tu předložených návrhů a um, měli bychom zajistit, aby tyto pozměňovací návrhy vylepšily legislativu, aby byly přínosné pro všechny evropské občany. Také bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Nevždy jsme se zhodli, nicméně přesto jim chci poděkovat za vynaložené úsilí, za to, že se snažili um, předložit text, který, na kterém bychom se mohli zhodnout. Děkuji. Mercedes Bresso, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Myslím, že není pochybnosti o tom, že aktualizace těchto pravidel pro mobilní pracovníky, aby měli eh, přístup k systému sociálního zabezpečení je velmi užitečné. Počet těchto pracovníků v Evropě neustále vzrůstá a myslím, že to odpovídá našemu požadavku, aby byla Evropa sociálnější, aby více chránila své občany. A myslím, že to také odpovídá mm, tomu evropskému principu svobodného pohybu. A víme také, že ty systémy spadají do výlučných kompetencí členských států a proto si myslím, že toto by byl velký krok ku předu vůči větší jasnosti. Přesto jsou tady bohužel ještě některé věci, které nejsou dostatečně řešeny, jako je ten režim pro přeshraniční pracovníky, kteří si budou moci do, sami vybrat, kde chtějí pobírat eh, určité dávky a velmi často jsou to Eh, pracovníci v nestabilním zaměstnání nebo kteří eh, mají eh, problémy se zajištěním práce, kteří v určitém případě také mohou přijít o práci a potom je hledat v nějakém jiném státě. A myslím, že se nám nikdy nepodaří všechny tyto situace kompletně definovat. Ale jinak si myslím, že ten návrh vzejde z trialogu je dobrý výsledek a měli bychom pro něj hlasovat. Jak už jste říkala vy, paní komisařko, musíme si počkat asi až na příště. Děkuji. Pan Vy se na jednu minutu. Den lovgivning, som man er på vej til at vedtage her omkring øh, sociale ydelser. Děkuji legislativa, kterou se zabýváme, je takový smutný milník v tom, jak se snaží Evropa zasahovat do dánského modelu. To je hájení sociální turistiky, sociálního dumpingu a krok nesprávným směrem. Není tomu tak, že by sociální pravidla měla být stejná pro všechny a všude. Ono naopak to vypadá tak, že cizí státní příslušníci budou mít více práv a nároků než Dán. V Dánsku je mnohem nižší základ a proto se moje strana domnívá, že bychom neměli usnadňovat přístup k sociálním dávkám, pokud jsme nevypracovali to minimum, které je povinné pro dánské občany. A pak to, že si někdo odveze něco domů, ať už se jedná o nezaměstnanosti, příspěvek a jiné. Paní Hetun, minuta půl. Děkuji, vážená eh, pane předsedo, kolegové. Jeden z nás základních svobod je svoboda pohybu a ta v praxi není úplná, pokud eh, nemá pracovník možnost eh, čerpat i sociální dávky srovnatelným způsobem. Tím, že se přestěhuje do jiné země, v současné době může přijít o svá práva. Rovněž by pro prospělo EU, kdyby koordinace fungovala lépe. E, zkrátka řečeno, současní, současná legislativa už je neaktuální a bohužel e, v radě se objevila e, protichůdná stanoviska. Zdá se, že se budeme muset k tomu tématu brzy vrátit. Chci zároveň zdůraznit, že diskriminace je um, určitého typu pracovníků postavena mimo zákon. Uh, východoevropští uh, pracovníci by měli mít srovnatelný přístup uh, všude k dávkám. Já nemohu podpořit indexaci, která je diskriminační a zároveň vede k byrokracii a k velice drahému systému propočtu a nemůže v rámci nové koordinace být zahrnuta v systému. Pan Karina, na minutu, paní Kare. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes před námi stojí zásadní otázka, do jaké míry Evropská unie se vměšuje do záležitosti na národní úrovni. Víme, že naše země mají velice různorodé systémy. To, co může být dobré pro jednu zemi, může mít katastrofální dopady na jinou zemi. Musíme ochraňovat naše občany, ale neměli bychom zároveň podmiňovat naše systémy sociálního zabezpečení. A ten stávající návrh Eh, eh, podléhá riziku, že naruší náš dánský systém, který se zakládá na solidaritě, solidaritě s pracujícími a zároveň s nezaměstnanými práva na nárok po jednom odpracovaném dni v jednom členském státě a pak zároveň šestiměsíční lhůta. To jsou všechno velice důležité záležitosti a mohly by mít eh, katastrofální dopady v oblasti sociálního dopadu. Takže i podle mého názoru by se Evropa neměla vměšovat. Děkuji na minutu a půl paní Reintke. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, kolegyně Koleva. Eh, drama Brexitu, které spolu prožíváme, eh, nezačalo pouze před třemi lety referendem. Celé desítky let se systematicky hecovalo proti EU a zejména v posledních letech i proti unijním občanům ve Spojeném království. A často se to pojilo právě s tématem indexace dětských přídavků. To je diskuse, která vůbec nepřispívá k sociální rovnosti, spíše je jedem pro sociální klima a soužití. A já zde chci konkrétně uvést, že um, zacházení s dětskými přídavky nevyřeší, včetně inzektace, žádný e, problém. Naopak e, bude přílišnou zátěží pro administrativu. Pokud chceme tedy žít v sociálně spravedlivé Evropě, musíme se indexace zbavit. Zároveň ale musíme zcela jasně konstatovat, že je třeba udělat více pro sociální spravedlnost v Evropě, protože právě ty regiony, které jsou nejsilněji postiženy, chudobou, hlasovali pro Brexit a EU dlouhodobě neudělala dost pro to, aby se různé skupiny občanů nemohly stavět proti sobě kvůli taktizování potřebujeme bojovat s rostoucí sociální nerovností a zároveň s antiunijní propagandou to je výbušnina, která Evropu bude dále rozkládat. Pokud si přejeme opak, musíme se s těmito výzvami popasovat a vybudovat spravedlivý sociální systém. Thank you. Our next... Děkuji. Jako další na minutu a půl paní Jazlověcká. Děkuji protože se už bude dále vyjednávat v novém parlamentu, chci zde apelovat na opatrnost. Za prvé je třeba rovně zacházet s zaměstnanci, kteří se rozhodnou přestěhovat do jiného členského státu. Ti musí mít co nejrychleji možnost stát se součástí sociálních systémů svého nového domova. Důležité je rovněž stanovit a prodloužit ze 3 na 6 měsíců vývoz dávek. Dále potřebujeme nosné řešení pro přeshraniční pracovníky Indexace eh, je nežádoucí. Je třeba eh, rovněž vyřešit i otázku firem, které svědčí služby v zahraničí. Ty často musí už i tak bojovat eh, s um, řečník je vybízen k tomu, aby zpomalil řečnice, je třeba eh, se vyhýbat eh, všemu, co povede k roztříštěnosti sociálních dávek. Eh, každý pracovník si musí být jist, kam platí a který stát mu pak musí poskytovat dávku. Proto je důležitá 24-měsíční lhůta, rovněž se roz, mm, by se mělo zachovat eh, odstavec 13 staré 883, které řeší situaci řidičů, které musí být eh, pojištěni v zemi, v níž mají bydliště. Jedná se o obtížný úkol pro Evropský parlament, ale já věřím, že noví poslanci budou rozumní a rozvážní. Pan Pavel na minutu doamnă președintă doamnă comisar vreau să vă mulțumesc foarte mult. Děkuji paní předsedkyně. Velice chci poděkovat panu zpravodaji za práci a děkuji komisi za návrh, předložený návrh. Také děkuji za to, jak jste obhajovali indexaci u rodinných dávek pro děti. Chci vysvětlit, jaký je náhled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 Chtěl bych ještě eh, větší vysvětlení z vaší strany. Dále eh, v rámci této debaty někteří kolegové z levice zapomínají na to, že před několika lety tento parlament pojednával o sociálním dumpingu a vzešlo z toho za stejnou práci stejnou odměnu a stejně tak by mělo být za stejnou práci stejnou sociální ochranu v celé Evropě. Nejen, že budeme ztrácet hlasy ve prospěch eh, Eh, pravice, když takto nebudeme proevropští. Ano, vyžaduje si to velký závazek, nicméně nesmíme se vzdalovat od Evropské unie, musíme toto schválit. Děkuji na jednu minutu paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně mobilita pracujících otevírá důležité otázky také v oblasti sociálního zabezpečení pro přehraniční pracovníky. Aby mohli mít nároky, musí příslušné orgány spolupracovat a národní legislativa by měla být v maximální možné míře v souladu. Já si uvědomuji, že zapotřebí vylepšit tuto legislativu Ovšem toto řešení sem zavádí nové komplikace a otevírá prostor pro podvody. Sociální zabezpečení a příslušný systém by měl být doménou členských států a u mobilních pracovníků by to mělo být vypláceno z členského státu původu pracujících. Ehm, neměl by mít nárok v jiném členském státu než po vypršení určité lhuty a pak následně tedy by měl přijít o tyto nároky v zemi původu nebo v zemi, kde byl předtím vyslán protože uh, zdálo by se na první pohled, že je to příznivější pro pracovníky, ale v konečném důsledku je to zátěž. Děkuji, pan Lukiga. Děkuji, paní předsedkyně. V mé straně si myslíme, že podmínky by měly být spravedlivé pro všechny pracovníky Evropy, ale těžko se to plní v této legislativě, protože to, co teď projednává, vlastně vytváří právní nejistotu. A vzniknou tady eh, problémy vedem k tomu, že tady budou rozdíly mezi různými pracovníky a bude docházet k vývozu rodinných a jiných dávek. Naše příspěvky se bohužel nedostaly do toho závěrečného textu. My bychom eh, původně dávali přednost eh, tomu původnímu textu komise a o tom jsme také měli hlasovat. Děkuji na jednu minutu. Teď má slovo paní Kuněva. Děkuji. Všechny státy v EU mají různé systémy sociálního zabezpečení, různá rozpočtová pravidla a způsob výpočtu sociálních eh, dávek nebo eh, péče o nemocné a tak dále. Ale musíme si klást celou eh, řadu důležitých otázek. Chceme jednotnou Evropu nebo ne? Chceme pohyb pracovníků nebo ne? Já myslím, že bychom měli bojovat proti diskriminaci eh, těch, kteří eh, pracují v jiném než ve svém domovském státě. V tom souhlasím s panem Balešem. Myslím, že toto je jediný způsob, jak postoupit ku předu. Měl bychom se snažit odstraňovat tyto rozdíly, tak aby Evropa byla jednotnější. Děkuji vám a teď paní Lope Fontaně na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Evropské instituce musí i nadále pracovat, aby umožnily opravdový volný pohyb pracujících v souladu se zárukou na práva pracujících. Je škoda, že eh, kvalifikovaná většina v radě neprošla, protože návrh zahrnoval pozitivní aspekty jako navýšení délky pro vývoz dávek v nezaměstnanosti, což by usnadnilo hledání zaměstnání a umožnilo také větší mobilitu pracovníků, také lepší koordinaci v systému dávek a také údávek pro dlouhodobou péči a zajištění rovného zacházení, i co se týče indexace rodinných dávek pro eh, děti a také respektování specifičnosti v oblasti velké mobility, což je třeba také brát v potaz při vytváření legislativních textů. No a na závěr, vzhledem k tomu, že hovořím naposledy v této sněmovně, se chci rozloučit a poděkovat za těch uplynulých deset let. Hodně jsme pracovali i na základě koncenzu mezi jednotlivými politickými skupinami, a to nám eh, umožnilo konkrétně ve výboru pro zaměstnanost pracovat ve prospěch těch eh, nejvíce potřebných a pracovali jsme hlavně ve prospěch evropských občanů. A doufám, že i v nadcházejícím legislativním období tento duch tu bude panovat, konstruktivní duch pro to, abychom dosáhli lepší budoucnosti a lepší Evropské unie. Děkuji a děkuji také paní komisařce já děkuji vám za váš příspěvek a určitě se veřejnost doví, co parlament zvládl. Další na minutu pan Deča. Sehr geehrte Präsidentin, werte paní předsedkyně, paní komisařko. Dnes jsme měli příležitost být svědky e, úspěchu. Připsali jsme další kapitolu e, k volnému pohybu. E, to, co si Evropané přejeme, to si napíšeme na vlajku. Evropa bude sociálně spravedlivější. Autor vypracoval dobrou zprávu kořené u, u jádrem Evropy je nikoli pouze měna a ekonomika, ale i sociální spravedlnost. Tato sociální práva prospívají mobilitě a my občanům pomáháme. To, co se zde hovoří o vývozu eh, až u dětských přídavků nebo příspěvků v nezaměstnanosti, je nacionalistická propaganda, postrádá to jakékoliv důkazy, eh, nikdo by to eh, masově nechtěl takto provozovat. Tady to, že se někdo snaží stavět východ proti západu či jich proti severu, to přenechme nacionalistům a populistům. Děkuji, pan Fanten Kandeláry, na minutu. Děkuji. Vážení kolegové, včera jsme Eh, přijali ELA, Evropský úřad pro pracovní trh. Eh, také jsme tady projednávali zásady pro vysílání pracovníků a zajištění stejné odměňování. Také jsme přijali nástroj, který by měl zajistit vyváženost pracovního a soukromého života. Teď tedy přistupujeme k koordinaci sociálního zabezpečení. Měla to být spíše technická věc, ale eh, Nakonec kolem toho nastal velký rozruch, jde o to vlastně, kdo, eh, který stát bude vyplácet eh, sociální dávky v případě eh, mobilních pracovníků. Někdy je možné dávky čerpat ve dvou zemích. Já mm, budu muset dnes zdržet hlasování. protože to kritérium jednoho měsíce práce, a tím se vracím k tomu, co říkala komisařka Tyson, jeden měsíc práce nevytváří eh, nějakou vazbu na pracovním trhu. Dochází tady k turistice sociálních dávek a tomu bychom měli zabránit. Pan Christensen. Tak for det. Jeg er meget enig i, at der skal no, vi skal have nogle klare regler, der sikrer den já souhlasím s tím, že bychom měli mít jasná pravidla, měli bychom také samozřejmě zajistit sociální zabezpečení pro všechny pracovníky, ale potřeba najít lepší vyváženost, než je v této zprávě. Ta práva musí být spravedlivá, nesmí docházet k diskriminaci vůči těm domácím pracovníkům ze strany těch, kteří přichází od jinot. Takže je potřeba zajistit, aby ten vývoz dávek byl možný od prvního dne práce aby tedy bylo možné někde pracovat i krátkou dobu a přitom nepřijít o ty nároky. Potřebujeme mít i e, delší dobu než tři měsíční, proto se kvalifikovat na e, sociální dávky 6 mm, měsíců minimálně. A někteří e, se báli, že tato legislativa mohla mít negativní dopad v podobě exportu dávek. My si myslíme, že ten princip tři měsíců by tady měl být zachován. A co se týče příhraničních pracovníků, tady je potřeba to vyjasnit eh, lépe než v tomto textu. Pan Lenars na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Čím dál více Evropanů pracuje eh, v jedné zemi a, prac- a žije v jiné zemi. A proto i systém sociálního zabezpečení musí být dobře zorganizován. Nicméně nesmíme si myslet, že se jedná jenom o ty hraniční pracovníky. Například ten, kdo eh, žije blíž Odenburgu, tak eh, samozřejmě musí mít tato pravidla jasná. Co se týče naší strany, budeme hlasovat proti. Ano, dávky v nezaměstnanosti jsou důležité. Ti, kteří je dostávají, by měli být vybízeni, aby se snažili co nejrychleji najít zaměstnání. Je to dobré pro ně a je to dobré pro nás, pro všechny, pro systém. Měly by existovat tedy velice jasná konkrétní kritéria pro to, jak pomoci lidem eh, najít zaměstnání. A tyto dávky, které se tu objevují, jdou proti jakékoliv iniciativě. V Nizozemsku je čtyři, jsou ti, čtyři tisíce dávek nezaměstnanosti vydaných nespravedlivě a mnoho z pracujících pak nedokáže najít pracovní místo. A to naprosto spochybňuje tady tyto možnosti sociálního zabezpečení. Není to spravedlivý systém, to, co je obsaženo v tomto textu. A aby toto vývozní období se eh, prodloužilo, zdvojnásobilo, aniž by existovala kritéria pro to, jak mají lidé najít lépe práci, tak to podle mého názoru není zodpovědný přístup. To je pro naši stranu CDA nepřijatelné. Děkuji, paní Arena, na jednu minutu. Merci beaucoup. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, základní svobody, včetně volného pohybu, to všechno vyplývá z pravidel pro mobilitu pracovníků, to jsou pravidla na ochranu eh, v sociální oblasti. Víme, že Evropa se klade za cíl sociální ochranu, ale také jde o to, jak zabránit nekalým eh, praktikám. Nicméně to, co navrhuje tato zpráva kolegy Baláše, eh, jde tímto správným směrem. Není to určitě dokonalé, ale myslím, že stojí za to, abychom se pokusili vyjasnit tu situaci v oblasti práv pracovníků uvnitř Evropské unie a bojovali proti podvodům. To je eh, něco, co dělají ne ti, kteří eh, přišli o práci a jsou nezaměstnaní, ale spíše jsou to zaměstnavatele, kteří nabírají nechráněné pracovníky v dnešní Evropě. Takže jsme proti tomu té nekalé hospodářské soutěži. Eh, musíme bojovat a byla no, bych ráda, kdybychom mohli potvrdit postoj Evropského parlamentu v podobě této zprávy, abychom měli stanovisko celé Evropské unie, aby to tedy ne eh, bylo zablokováno na národních egoismech některých členských států. Děkuji. Minutu a půl, paní Ribero. Děkuji. Tento můj poslední příspěvek v plénu by měl být takovou bilanci priorit mandátu. Tento návrh koordinace systému sociálního zabezpečení jasně poukazuje, jaké priority upřednostňujeme pro Unii a mezi hlavními prioritami pro nás byla ochrana sociálních zabezpečení, což nás odlišuje od zbytku světa. Ochraňujeme život občanům ve všech jejich fázích, zajišťujeme jim větší důstojnost, větší pocit sociální ochrany, sociální konvergence, konvergence, která je napojena na růst. Je to unie, která využívá mobility, různorodosti, ten smysl podpory potenciálu každého občana a ta mobilita by měla být napojena na větší míru sociální ochrany, aby tu nevyskytl, se nevyskytly situace ohrožení práv pracujících. Ale Evropa, která volá po jednotě v rámci mobility, pak nemůže využívat nějaké nacionalismy, co se týče ochrany sociálního zabezpečení proto členské státy využívají pracovní síly přeshraničně a proto by měly na sebe převzít zodpovědnost i za sociální ochranu pro tyto pracující. Takže my jsme proto, aby sociální dávky byly placeny z příspěvku členského státu, kde byla poskytovaná ta práce. Je tedy třeba zajistit, aby pracující měli stejná práva jako eh, příslušníci eh, z, dané země země. Proto je třeba se snažit ochraňovat občany, aby Evropa byla spravedlivější, rovnější. Paní předsedkyně, ještě bych chtěla na závěr říci, že bylo pro mne velkou ctí zastupovat zde Portugalce, abychom dosáhli ještě spravedlnější Evropy. A já vám děkuji za vaše přispění ve výboru Agri jsme velice dobře spolupracovali, vše nejlepší do budoucna tedy. A jako další paní Smolková na minutu. Děkuji za slovo. Největší vymoženost společné Evropy je volný pohyb osob, zboží a služeb. Mobilita občanů je skutečně značná, nezávisle na tom, zda se jedná o práci či studium. Dalším fenoménem je přeshraniční pracovní síla, proto je třeba koordinovat jejich jejich sociální zabezpečení tak, abychom odbourali administrativní překážky, jazykové barléry, a poskytli těmto lidem maximální pomoc a ochranu. Koordinaci systému sociálního zabezpečení vnímám jako proces, který budeme postupně zdokonalovat a který bude schopný zaručit všem pracovníkům bez rozdílu jejich práva, kdekoliv se v Evropské unii nacházejí. O koordinaci. O koordinaci je třeba hovořit i proto, že některé členské státy si už nyní upravují uh, vlastní podmínky pro sociální zabezpečení i například příbuzných. Tam je negativním vzorem Rakousko a jejich indexace dětských přídavků. Děkuji, pan Mamekins, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, paní komisařko. Zvýšená pracovní mobilita znamená, že je třeba i lépe chránit sociální práva je tady ale bohužel velkou výzvou blokující minorita na radě. O čem zde hovoříme, milí kolegové? Něco, na čem občanům záleží v podstatě nejvíce. Kvalita jejich občanství, kvalita jejich sociálního zabezpečení. Pokud si mají uvědomit, co jim EU poskytuje, tak je to právě sociální stránka. Pokud rada se k tomu staví zády a v některých zemích se doslova eh, diskriminují určití zaměstnanci, eh, není to správné, vede to rovněž k určitému eh, přesouvání se pracovníků jinam i když chceme upravit uh, principy například sociálního zabezpečení a pojištění, musí to vše být férové. Děkuji ještě pan Coburn na tři a půl minuty. Thank you, madam. It's very nice. Děkuji. Jsem rád, že vás opět vidím. Paní předsedkyně, ono to je vše velice zajímavá věc, ale pro Spojené království je to nebezpečné. Britský systém sociálního zabezpečení je založen na potřebnosti, nikoli na tom, kolik platíme dávek. Ve Francii například se dá čerpat pouze pokud do systému platíme pokud neplatíme dávky, nelze z toho systému vypadnout. Proto vidíme v Kale obrovské tábory těch, kteří se chtějí dostat eh, na britské ostrovy, nikoli naopak. Mm, právě proto systém sociálního zabezpečení je otevřenější. Není na tom nic zlého. Každý stát si to řeší po svém, ale eh, faktem je, že ty systémy jsou zcela nekompatibilní a jakékoliv změny by mohly vést k bankrotu britského sociálního systému, což je jedním z důvodů, proč jsme hlasovali pro Brexit. Máme obavy, že by se nás systém sociálního zabezpečení mohl zhroutit, tak též systém zdravotního pojištění, což rovněž více méně